na příslušnému výboru a sice výboru pro právní záležitosti. Čtvrté sdělení. Od skupin ALDE a zelení a od sekretariátu nezrozených poslanců jsem požádal, jsem obdržel žádost o nominace do parlamentních výborů. Seznam těchto jmenování bude v zápisu k dnešnímu zasedání a pokud nebudou žádné připomínky k tomuto seznamu, tak budou daná jmenování považována za přijata. Poslední eh,